k závěru debaty. Ta debata je uzavřena a hlasovat budeme ve čtvrtek. A teď eh, já předám předsednictví. Nejdřív ovšem technická drobná